Dámy a pánové, posaďte se prosím. Tímto zahajuji naše zasedání, zasedání výboru pro rozpočet. Je vous invite à adopter notre... Schválme prosím pořad jednání. Z důvodu disponibility vám navrhuji, abychom nejprve probrali bod 4. Eh, zpráva o pokroku činnosti skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje. Navrhuji, abychom tento bod eh, probrali v 10 hodin 30 minut, protože v tu dobu budou k dispozici naši hosté, pan Lamasur a pan Kalfin. Pokud nemáte žádné námitky, tak vám sdělím několik informací po revizi finančního nařízení, které, která byla dopracována minulý měsíc. Evropský parlament dostal dva akty v přenesené pravomoci, které přijela Evropská komise a e, výbor pro rozpočet a rozpočtovou kontrolu jsou příslušnými výbory, e, ke kterým to bylo předloženo. Máte to také v rámci dokumentů e, k této schůzi a máte tam také dopis paní komisařky Georgevy, která navrhuje určitý postup podle článku 105 odstavec 6 nařízení Evropského parlamentu lhůta pro námitky, která byla stanovena pro oba dva výbory eh, koncem listopadu v polednem, tedy 31. Eh, tady bude písemný postup a bude vám doporučeno doporučení, které by mělo být eh, v prosinci předloženo plenárnímu zasedání. Vstup v platnost je 1. leden 2016 a tím by mělo být usnadněno provádění reformy o finančním eh, roku. Tyto akty přenesené pravomoci jste vzali na vědomí. Myslím si, že k tomu jistě nemáte žádné připomínky. A já bych vám chtěl také oznámit rozhodnutí koordinátorů z 28. října. Nejprve pokud jde o přidělování zpráv, rybolov z Mauritánií, e, skupina SND, potom z Liberii, EPP, e, Employee Report o, o potenciálu malých a středních podniků, e, které jsou těmi, kdo přispívají k růstu a zaměstnanosti. Tuto zprávu obdržela skupina GUE. Pokud jde o e, zprávy z vlastní iniciativy komise DV e, a zpráva o Svěřeneckém fondu pro Afriku, tady podle pravidla 55 nebo 54 se rozhodovalo a bude to podle pravidla 54. Zpráva o e, kontrole složení skupiny eh, expertů. Eh, to je stanovisko našeho výboru, potom zpráva o rozpočtové kontrole a financování nevládních organizací eh, z rozpočtu Evropské unie. Tady bychom chtěli požádat o přidružení podle pravidla 54. Rozpočtová kapacita eurozóny a důsledky různých opatřeních evropského rozpočtu a parlamentní kontroly. Rozpočet by se tady chtěl připojit k této zprávě společně s výborem Econ podle článku 54 a tady o tom jsme opět hovořili s koordinátory. Potom slyšení, slyšení o nových finančních nástrojích a o roli veřejných bank ve prospěch malých a středních podniků tady eh, souhlasíme s připojením eh, výboru ITRE. A pokud jde o mise a delegace, tak naše delegace, která pojede do Libanonu a Jordánska, tady eh, pozveme zpravodaje z výboru LIBE, který se bude moci připojit k naší delegaci. To jsou informace, které jsem vám chtěl sdělit. Obdrželi jste slyšení o zápise, obdrželi jste zápisy z, ze slyšení, pardon, ze schůzí eh, v minulosti 28 až 29. září, 30. září, 12. až 13. října 22. října. Nemáte k tomu žádné námitky, dobře, takže tím považuji tyto zápisy za schválené. A nyní bych vás chtěl informovat o výsledcích eh, dohodovacího řízení. Jak víte, závěr byl učiněn pět, pátý den před, tedy pět dní před eh, hraniční lhůtou. My eh, budeme tedy o tom hlasovat na plenárním zasedání. Uzavřeli jsme to 13. Eh, v pátek, nebo spíše 14. v noci první vlastně ranní hodiny. Minister lucemburského předsednictví, který předsedal eh, a který tady zastupoval radu, si přál, aby to bylo v pátek, který považoval za šťastné datum, ale bohužel došlo tehdy k té tragédii a musíme říci, že tento pátek zůstane černým pátkem pro Francii i pro Evropu. Chtěl bych vám říci, jakožto francouzský eh, poslanec Evropského parlamentu, jsem eh, byl velice dotčen a zasažen tím, co se stalo a zapůsobilo na mě, eh, jakým způsobem svůj, svou soustrast vyjádřili zástupci rady i vy a všichni, kdo se účastnili dohodovacího řízení. Teroristé takto zbaběle provedli barbarské činy zautočili tím na Francii, ale také na Evropu a na naše hodnoty, na náš způsob života v Evropě. Já jsem velmi silně pocitoval solidaritu, která byla vyjádřena v těchto okamžicích. Rád bych poděkoval všem, kteří se účastnili tohoto dohodovacího řízení a chtěl bych poděkovat tomu, o čemu e, se říká joint team. Děkuji e, obecnému zpravodaji Gerardu Depre, který předložil a hájil rozpočet e, pro další sekce. Chtěl bych také poděkovat Janci Gejerovi, který je stálým zpravodajem o agenturách a chtěl bych také poděkovat Heiderovi, který předložil opravný rozpočet číslo 8 pro rok 2015, a který má přímé kontakty, nebo, pardon, on se přičinil o závazky, které přijaly členské země pro rok 2016 v souvislosti s krizí uprchlíků a e, s jejich přijímáním. Chtěl bych poděkovat všem členům delegace za projevenou solidaritu, za to, že jsme tahle za jeden pro vás a myslím si, že jsme dosáhli uspokojivého výsledku. I když předseda ví, předseda komise na jednom kolokviu, které probíhalo v Bruselu, řekl, že evropský rozpočet je průměrný rozpočet a že je potřeba zvážit konsolidaci evropského rozpočtu a členských států Evropské unie abychom se přizpůsobili eh, výzvám, eh, které Evropu čekají a které musí řešit. Víceletý finanční rámec se stal příliš eh, rigidním a příliš úzkým. Máme tady malou flexibilitu v případech, kdy dochází k velkým krizím, jako je krize uprchlíků. Revize ve střednědobém období bude znamenat klíčový okamžik pro náš výbor a pro Evropský parlament. Tak, aby Evropa, abychom Evropě umožnili reagovat na očekávání našich občanů. Chtěl bych poděkovat všem spolupracovníkům rozpočtového výboru, děkuji politickým poradcům jednotlivých frakcí, Děkuji všem pracovníkům všech eh, oddělení, která, eh, kteří nám pomáhali. Děkuji eh, také překladatelům a tlumočníkům. Myslím si, že jsme odvedli dobrou práci a výsledek, kterého jsme dosáhli, byl bez pochyby takový, jak jsme v nejlepším případě mohli doufat. 500, 1,5 miliard více. A když to srovnáme tedy s tím, co eh, komise schvál, eh, pardon, rada schválila v první verzi, eh, lucemburské předsednictví bylo velice účinné, efektivní při jednání a díky tomu bylo možné přijmout rozhodnutí bez prodlení a musím říci, že ten výsledek odpovídá tedy našemu očekávání. Příští týden se bude konat plenární zasedání a já doufám, že Evropský parlament schválí tento rozpočet. Je tam 144 eh, miliard plateb a 155 eh, miliard závazků a náš výbor se nevyjádřil k výsledku dohodovacího řízení jako takovému, protože závěry budou přímo předloženy plenárnímu zasedání ve jménu delegace Evropského parlamentu výboru, eh, dohodovacího výboru. Eh, hlasovat se bude ve středu 25. a bylo to předloženo 24 budeme mít výměnu názoru ke třem textům, které vyplynuly z dohodovacím eh, řízení. Máme tam mobilizaci nástrojů eh, pružnosti a mobilizaci fondu Solidarity a je tam také DAP 8. A nyní dávám slovo obecnému zpravodaji. Prezident, eu queria eh, saudá-lo, queria cumprimentar. Děkuji, pane předsedo. Já bych rovněž chtěl pogratulovat a poděkovat kolegům. Myslím si, že to, čeho se nám podařilo dosáhnout 13. Eh, je dobré. Samozřejmě byl to zároveň den, kdy došlo k těm strašlivým útokům v Paříži. Ale eh, nám se tedy podařilo pracovat v duchu solidarity, ale zároveň tedy opravdu si nesmíme, nesmíme zapomínat na to, že ty útoky um, Paříži vlastně byly útoky na všechny, na nás všechny, na všechny hodnoty a myslím si, že opravdu i já jsem to právě velice osobně. Také si myslím, že bychom měli všem vyjádřit solidaritu, zejména francouzským spoluobčanům. Evropská unie musí jednat. Musí na to reagovat. Nemůže zůstat stát je to také taková poslední lekce pro nás, abychom opravdu už přistoupili ke skutkům, protože my stále pouze jenom eh, za něčím běžíme a eh, máme zde ztráty. Chtěl bych poděkovat také předsedovi Evropského parlamentu eh, za podporu. Mm, ten konečný výsledek je pozitivní a já jako zpravodaj musím říct, že to byl úspěch. Bylo to všechno velice pozitivní. A to i proto, že jsme postupovali s strategií. Bylo to pozitivní i pro všechny z naší delegace, kteří vystoupili. Chtěla bych jim všem ještě poděkovat za to, že mm, prokázali takovou jednotu. Máme zde tedy zaměstn- rozpočet, který podporuje zaměstnanost, malé a střední podniky, rovněž i podnikatele. To dokazuje, že se nám podařilo zvrátit zpět ty škrty, které učinila rada. V některých okruzích se nám opravdu dařilo, třeba jsme navýšili horizont 2020 o 31,8 milionů eur. Také se nám podařilo obnovit rozpočtové linie, které byly seškrtány, abychom podpořili Junckerův plán. Rovněž se nám podařilo zvýšit prostředky na podporu programu pro malé a střední podniky. Navýšili jsme také program Erasmus+. Navýšili jsme i další programy, například 14,2 eh, milionů eur šel na Erasmus+. Dále máme i dobrý rozpočet na vnitřní i vnější solidaritu. Výsledkem tohoto rozpočtu může být zvýšení zaměstnanosti a také lepší možnost provádět solidaritu. Vše, v čem jsme se, k čemu jsme se zavázali ve svých usneseních a e, i v našich pozměňovacích návrzích, kterých bylo 90, e, pardon, 97% se týkalo právě těchto dvou cílů, navýšení rozpočtu. Chtěl bych nyní všem poděkovat. A kromě vyjádření děčnosti celé delegaci mi dovolte zvlášť poděkovat mému kolegu Žerádu eh, Deprézi, který odvedl skutečně úžasnou práci. My jsme spoluspravodajové, oba neseme odpovědnost za tento rozpočet. Já mám od, eh, nesu odpovědnost za všeobecný rozpočet Evropské unie, na souhodný rozpočet a on nese odpovědnost za um, rozpočet jednotlivých orgánů. Bylo to také dost obtížné i politicky. Chtěl bych také poděkovat i stálému zpravodaji, panu Gajerovi. A děkuji i dalším. I kolegyni Esabal. Kolegovi Esabal. Děkujeme rovněž za návrh opravného rozpočtu číslo 8. Co se týče okruhu B, tak tam jsme hovořili o rozpočtových maržích. Podařilo se nám navýšet rozpočet pro zemědělství. V okruhu 3 se nám rovněž podařilo ten rozpočet navýšit. Konkrétně to bylo navýšení nad marži okruhu 3. Také jsme ještě mohli využít flexibilitu 24 milionů eur, což znamená, že to byly okruhy, kde jsme si stanovili priority. Tam jsme tedy využili celou marži. Také jsme úplně dokázali využít eh, nástroj flexibility. Třeba už je napůl vyřešena financování um, iniciativy pro zaměstnanost mladých. Také jsou zde mm, závazky pokračovat i s revizí, pokračovat po té revizi. Mělo by tam dojít k vylepšení a k novým návrhům. Eh, vyplývajících eh, právě ze závěru hodnocení té eh, iniciativy pro zaměstnanost mladých. tomto rozpočtu vyjadřujeme určité politické poselství, které říká, že právě zaměstnanost mladých je důležitá. My chceme, aby tato iniciativa pokračovala. Máme ale i další politická poselství. Jedním z nich je to, že je třeba plnit činěné závazky. My jsme přijali odpovědnost, uznali jsme veškeré závazky, které jsme měli v rámci Junckerova plánu, ale zároveň chceme, aby se respektovaly jednotlivé prvky víceletého finančního programu. A tam je nutno říci, že u Horizontu 2020 a u programu CEF, tak tam si myslíme, že tyto dva programy byly základem vytvoření fondu EFSI, neboli tedy pro ten Junckerův fond, Junckerův plán, tak teď tedy ten CEF a eh, Horizon 2020 mají navýšené zdroje. Co se týče CEFu, tam nebylo zapotřebí dodatečných prostředků a dalších částek, ale musíme spíše potom dávat pozor, až dojde k přeskumu víceletého finančního rámu, protože komise velice dobře ví a chápe, že my chceme tyto dva programy posílit. V každém rozpočtovém procesu je jasné, že bod 17, to znamená, nebo že, pardon, že tedy bod 17 interinstitucionální dohody nebyl zrušený a my tedy můžeme navýšit prostředky u jakéhokoliv programu o 10%, anebo to můžeme naopak snížit. Teď hovoříme o navýšení prostředků na programy, které jsou pro nás důležité. Vedle toho se nám podařilo také obnovit zdroje, které rada seškrtala. Rovněž jsme schválili svůj pilotní program, pilotní programy a přípravné akce. Dále okruh 5, to poprosím potom o komentář kolegu Šeráda a vyjádří se k otázce agentur. Co se týče plateb, podařilo se nám opět zrušit škrty, které chtěla rada ve velkém činit v této oblasti. Důvěřovali jsme komisi. Komise řekla, že ta částka je dostatečná. Je však jasné, že musíme být velice bdělí při plnění rozpočtu a v roce, v roce 2016 budeme dávat velký pozor na to, jak se provádí platby. Nemůžeme tam eh, nechat komisi aby postupovala tak, jak eh, chce, protože je nutné závazky dodržovat. Je tam rozpočet 155 miliard eur a domnívám se, že takový rozpočet může uspokojit očekávání našich občanů. Kromě spolu s Pravodajovi bych chtěl rovněž poděkovat i všem členům tohoto výboru. Děkuji také koordinátorům jednotlivých politických skupin, sekretariátů který odvedl skutečně výjimečnou práci a obzvlášť chci poděkovat muži, který doprovázel celým tímto procesem. Děkuji také i sekretariátu. Tam opravdu jsou <clears throat> velice eh, kvalitní lidé. Také děkuji i všem zaměstnancům politických frakcí, všem politickým poradcům, Děkuji samozřejmě i politickým poradcům skupiny EPP, kteří schválili mnoho hodin nad tímto tématem Ani, Nikol, které byly vždy k dispozici. Myslím si, že jsme se dokázali zhostit své odpovědnosti a děkuji tedy na závěr vám všem. Merci, monsieur le rapporteur général. Děkuji, pane hlavní zpravodaji, pane Dobré. Máte slovo? Eh, děkuji, pane předsedo. Jen velmi stručně, protože po poděkování eh, hlavního zpravodaje pana Fernandese a poté, co mě chválil, tak eh, budu, budu stručný, abych eh, dostal té chvále. Pokud jde o rozpočet Evropského parlamentu, tak víte, že naším cílem bylo zachovat eh, příspěvky pro hlavní eh, tady pro, pro skupiny, tak a tam se nám podařilo ty věci dosáhnout, i když jiné instituce nesouhlasily s tím to kodifikovat ve svém textu, ale souhlasili s tím jako takovým, takže náš rozpočet nebyl spochybněn. Pokud jde o e, další navýšení, pokud jde o bezpečnost a posílení kontrol Evropského parlamentu, e, tak tady e, máme řízení poplatků pro sekretariár. Tam jsme chtěli 48 tisíc položek a dostali jsme 39. A dále jsme neutralizovali roky 2010 až 2013 a dále eh, v podstatě se snížilo, byl tady, byl tady snížení o 5%, ale to bylo odloženo na rok 2019, takže to je v podstatě dobrý výsledek. Samozřejmě, že tady mám také některé věci, kterých lituji, například pokud jde o soudní dvůr. Já bych si přál, aby tady nedošlo o snížení o 20 míst, a já si myslím, že toto rozhodnutí není moudré a že v budoucnosti bude potřeba toto rozhodnutí změnit. Potom několik slov ke snížení o 5 když se podíváme na rozpočet ostatních institucí a jejich eh, zaměstnanců, tak si eh, kladu otázku, jestli to je moudré. Pokud mám přesné informace, já jsem se díval na ta čísla a Myslím si, že to byla čísla, eh, která předala paní eh, Georgieva. Eh, a tam je 6 tisíc smluvních pracovních míst, což odpovídá zhruba Evropsk, zaměstnancům Evropského parlamentu, takže já si říkám, jestli toto snížení o těchto 5%, tak jak se to uplatňuje na tedy statutární zaměstnance, tak, tak nevím, jestli je možné eh, to tady takovým způsobem eh, vykompenzovat. Já se opravdu cítím velmi špatně, pokud jde o toto ustanovení. A potom 2,4%. Eh, Víte, že tady jsme byli zaskočeni, protože místo toho, aby se uplatnil míra uspůsobení platů na inflaci, další věci, tak jak to bylo eh, původně eh, naplánováno, tak to muselo být změněno a museli jsme souhlasit s 2,4%. A tady se vychází z článku 64 a 65 a my jsme tady neprovedli kompenzaci, což znamená, že každá instituce bude muset eh, provést další úsilí, aby kompenzovala toto navýšení Mm, které nebylo aplikováno v rozpočtu, o, který, o kterém jsme hlasovali, který byl odhlasován. Jinak eh, děkuji za všechna vaše slova poděkování a chvály eh, z vaší strany a z pana, ze strany pana Fernandese. On tady eh, děkoval i tlumočníkům a já tedy jim děkuji také. A teď pár slov směrem k vám, pane předsedo, k těm tragickým událostem v Paříži. To mm, bylo spojeno s naším vyjednáváním v dohodovacím výboru. Opravdu to byly strašné chvíle, když jsme se o tom dozvěděli. A já bych vám chtěl eh, projevit naše soucítění a naši vůli pomoci eh, Francie, Francii a dalším zemím. My bychom se také mohli stát zítra terčem takových útoků a to, co se děje v Belgii, tak Belgie, tedy pardon, to, co se děje v Belgie eh, a všichni političtí eh, zástupci si uvědomují, že tady je potřeba přijmout další dodatečná opatření, protože eh, jsme spolu zodpovědní a chtěl bych vás ujistit, že my to uděláme a přijmeme všechno opatření, která budou nezbytná. Děkuji za vaše slova soucítění a mohu vám říci, že Francie samozřejmě tady prožila toto drama eh, v noci zpátku na sobotu, ale byly tady jiné země, které ty okamžiky zažily také, třeba Španělsko a, nebo třeba i Londýn a tak dále. Eh, a tady opravdu potřeba eh, tahnout za jeden pro vás spojit se a čelit těmto výzvám, protože ve hře jsou naše hodnoty. Pan Gajer, agentury. Děkuji, pane předsedo. Na začátek bych si dovolil pár připomínek k tomu, jak to všechno probíhalo, ta vyjednávání. Kolega Fernandeš vše velice výstižně shrnul a mám tedy spíše pár poznámek navíc k poděkováním už vlastně není co dodat, i když je asi přiměřené zde sdělit, že měli jsme skvělý tým, skvělou výchozí situaci i předsednictví a navíc pan Fernandeš byl skvělý zpravodaj. Byl každým okamžikem nikoli pouze zpravodaj vlastní politické skupiny, ale rovněž zpravodajem za, celou, za celý výbor. Dovolilo to nám, spolu zpravodajům, představitelům jiných politických stran jej podpořit, stát za ním a já, co by socialistický stínový zpravodaj, tady mohu mm, zcela jasně říci, že e, se mi velmi dobře s ním spolupracovalo a u e, rozpočtu na 2017, mm, když budeme mm, když budu já tím zpravodajem, tak se uvidí, zda se mi podaří ehm, dosáhnout na tuto vysokou laťku. Ehm, k těm kompromisům to asi bylo maximum, čeho se dalo dosáhnout. Tak to vidím já. A zhostili jsme se té situace, co nejlépe jsme mohli. Otázka 5% a toho krácení personálu, tam byl obrovský tlak, ale měli jsme správného muže na správném místě. I vy si zasloužíte eh, výslovnou pochvalu a i ode mě rovněž. K těm agenturám. Tam je to mm, takový smíšený obrázek. My, co by parlament eh, u nového obsazování stanovisek komisí, u těch agentur, to vidíme tak, že oni v podstatě neustále selhávají eh, ten takzvaný redeployment pool, čili určitá skupina lidí, kteří mají být přesouváni na různá stanoviska, nějak to nefunguje. A navíc ještě ten cíl snižování o 5% se agenturám ukládá individuálně a jakékoliv personální změny mají být slaďovány to, co se někde ubere tím, že se někde přidá v jiné agentuře. Tedy obecně by to mělo být 5%, ale pokud se změní úkol té agentury, tak ta agentura tím pak trpí jako první. Což je škoda, protože velký počet těch agentur, a někteří tvrdí, že je jich příliš mnoho, tak je třeba to vidět tak, že mnohé mají velice specifické úkoly, které jsme jim svěřili, co by Evropská unie a například ve Vigu agentura pro rybolov se um, najednou dozví, že um, by se měl někdo přesunout například do agentury eh, pro rovné postavení, tak to nevím. To asi jsou příliš specifické úkoly. A pak eh, ta otázka, zda jsou to samostatné subjekty, které by měly převzít dodatečné úkoly. A veřejnost a mnozí v této sněmovně neustále hovoří o tom, kolik agentur by se dalo odbourat a navíc máme mnohé kolegy, kteří si představují, že bychom velkoryse měli vše ještě rozšířit a zvýšit jejich počet. No, když od toho odhlednu, tak každopádně je třeba říci, že některé agentury dosáhly nikoli pouhých 5%, eh, ale díky tomu deployment poolu už jsou u 10%. Každopádně v příštím roce k tomu budou i tak donuceny. A poté, když hovoříme z pohledu managementu či eh, personální práce, že se to vůbec neodrazí na práci té agentury. U agentur totiž nějaké, nějakou intenzivnější produktivitu to nevytřískáme jenom tak jako z nějakého stroje. Tam opravdu zatím je to neomezuje až tak, ale ten redeployment board to už přechází do dějin, protože máme tam 124 stanoviska, to jsou ti, kteří se musí nejdříve zabývat uprchlickou krizi a ti už v tom redeployment poolu vlastně eh, nemohou figurovat, takže se ti, kteří je případně chtěli přemysťovat, s tím rozloučili a rovněž se rozloučili s tímto půlem jako s řešením. A mezidobí stále ještě si rada představuje, že ten pětiprocentní cíl bude splněn, některé agentury je nesplnily, jiné jej splnily až přehnaně a my s tím budeme muset se naučit nějak nakládat. Frontex 60 dodatečných míst na přání komise Europol a EASO 30 dodatečných pracovních míst a v rámci vyjednávání se podařilo eh, dvě místa vyjednat pro Eurojust a pro um, agenturu pro, pro FRA. Jinak ještě je sporné, zda EISA dostane dodatečný úkol, to je regulátor v energetické oblasti a že by měla začít prosazovat energetickou unii a ona si přeje pět dodatečných míst a jedna agentura, která je částečně financována z poplatků průmyslových odvětví a rovněž byla obohacena dodatečnými eh, úkoly, to je eh, Agentura pro bezpečnost leteckého provozu v Kolíně nad Rýnem a stejně tak eh, v Helsinkách, to je Agentura pro chemikálie plus 3 a mm, Agentura pro léky v Londýně rovněž plus 3 pracovní místa. Já vám musím říci, já si ani netroufám to generálnímu řediteli prodávat jako úspěch. Když někdo například se přihlásil o 30 míst a může to rozumným způsobem zdůvodnit a my mu pak chceme odebrat 10% mínus, a to se snažíme prezentovat jako úspěch, no tak to je rozhodně sporné. Máme dodatečné peníze pro Evropskou bankovní agenturu v Londýně i to na základě návrhu komise, protože směnný kurz mezi eurem a e, librou se vyvinul tak, že se to muselo takto řešit, aby tam byly úkoly plněny v tom původním rámci a to jsou úspěchy. Ale komise a její připravenost dát dispozici dodatečná pracovní místa a rovněž připravenost seriózně vyjednávat s radou. Tam to narazilo na základní omezení, překážky. Já osobně jsem rád, že Agentura pro kontrolu rybolovu dostává jedno pracovní místo navíc a někteří byli toho mínění, že jsou to spíše drobné ve srovnání s tím, čím se tady zabýváme a že v rámci té rozpočtové linie um, se to um, už nemá otevírat v kontextu migrační krize a jiných agentur tam už se prostě nedalo dosáhnout víc. Já nechci zacházet do podrobností, ale takové výstížné, výstížný moment tady spočívá v tom, že něco se podařilo, ale dostatečné to není. Bien, mais c'est un progrès quand même. Je to pokrok v každém případě a proto děkujeme hlavnímu zpravodaji. Slovo má Eder. Presidenta, a estas alturas creo que ya se ha contado absolutamente eh, todo. Eh, simplemente... Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že už zaznělo vlastně vše, co bylo potřeba říci. Nicméně, obecně k tomu mohu dodat, že ta atmosféra jednání byla velice dobrá. Předsednictví ukázalo, že když eh, jsou tam lidé Eh, ti, kteří, které vyšlou, pokud tomu opravdu rozumí, tak pak ta jednání plnou hladce. Hm, bylo tam vlastně pouze určité drobné spory. Myslím si, že celkově jsme všichni byli naladěni na stejnou vlnovou délku. Hm, byly tam jenom takové drobné spory. Jinak to jednání bylo hladké. Co se týče parlamentního vyjednovacího týmu, myslím si, že tam eh, pro něj platilo to, že jsme byli všichni jednotní musíme opravdu se seriózně stavit k otázkám, jako jsou ty platby a zejména rada. Protože pokud chceme takto pokračovat, <clears throat> tak jak říkala komise, tak vlastně by to za to měla odpovídat rada. Když to porovnám s těmi loňskými jednáními, tak opravdu mohu říci, že ta letošní byla velice pozitivní. E, ta loňská byla dost politování hodná. Doufám, že tedy pan Gajer bude mít podobné úspěšné další jednání s komisí a sledou příští rok. Myslím si, že tady celkově ta jednání byla dobrá, plynula v pozitivním duchu, všechno fungovalo velice dobře a všichni, kteří byli v parlamentním týmu, si zaslouží poděkování. Takže teď máme vlastně všeho toho pro rok 2015 a teď v roce 2016 už e, začínáme pracovat a připravovat se na ten rok 2017. Je důležité, abyste byl jasný kontext, v němž budeme pracovat. A teď k tomu samotnému kontextu. Je pravda, že zatímco ta jednání plynou dobře, e, Vím, že ten minulý pátek eh, všichni spíše si chtěli rychle pročítat zprávy a zjistit, co se vlastně stalo, ale nakonec se nám podařilo tu naši práci dokončit. A nezapomeňte, že teroristi chtějí změnit způsob, jakým žijeme, jak, jak pracujeme. Takže my právě ten pátek, eh, ten, ten minulý pátek jsme rozhodně nechtěli eh, přerušit svou práci, nechtěli jsme, aby nám to teroristi narušili, takže tím se nám také podařilo i dosáhnout výsledku, který nakonec máme na stole. Chci říci, že já pocházím z Baskická, ze Španělska, tam opravdu máme také zkušenosti s terorismem, je to uh, ohavné, ale musíme to nějak překonat. Děkuji nepoch, nepochybujeme o tom, porazíme terorismus. Ovšem všichni Evropané musí být solidární a musí, eh, si vyba, eh, musí na to poskytnout prostředky, ale také eh, institucionální nástroje, které jsou zapotřebí, aby to vše mohlo být efektivní. Pan Maňka by se chtěl vyjádřit. Prosím, buďte stručný, protože máme nabitý program. Děkuji, pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Každý z nás má svůj vlastní subjektivní pohled na svět. I já. Já si myslím, že dokonalá je pouze moje sedmiměsíční vnučka. Nicméně, myslím si, že ta jednání byla opravdu velice dobrá. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se účastnili těch jednání. Já jsem byl rovněž motivován eh, bojovat za společnou věc. Líbilo se mi, že všichni táhneme za jeden pro vás. K tomu všemu, co zde zaznělo, bych chtěl dodat ještě jednu věc, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat i vám za to, že jste to všechno profesionálně vedli. Opravdu jsme se cítili jako jeden celek pod vaším vedením. Bylo to skutečně výborné vedení a skvělá spolupráce. Dovolte mi ještě pár poznámek k tomu, co se zaznělo. Pane předsedo, vy jste řekl, že předseda rady řekl, že je třeba už teď přemýšlet o konsolidaci rozpočtu. Já jsem upozorňoval, že někteří členové vlády chodí i sem do Evropského parlamentu a hledají eh, další peníze na migrační otázky. Hledají ty peníze v rozpočtu Evropské unie, ale to, co nachází, to všechno by chtěli brát z politiky, z kohezní politiky a to je riziko. Musíme s tím počítat, abychom to dokázali nějak zvládnout. Co se týče plateb, asi si pamatujete, že jsme odsouhlasili na jaře usnesení, v němž jsme komisi zavázali k tomu, aby do konce března připravila analýzu a vyhodnocení dopadů neplacení těch nedoplatků Loni jsme byli v prodlení z 24,7 miliard eur, letos to bude asi 20 miliard eur, takže co to způsobí všem těm subjektům, kterým neplatíme? Má to dopady na implementaci programů, ale i na růst, na zaměstnanost. Myslím si, že to pak bude důležitý dokument, budeme z něho moci vycházet v budoucnu, aby se neopakovala situace těchto obrovských nedoplatků. Další věc a poznámka se týká iniciativa pro zaměstnanost mladých. Všechny tři subjekty se dohodly, že to chceme podpořit, ale na začátku to tak nebylo. Na začátku jsme e, nebyli ochotni dát ani euro závazku do roku 2016 a nakonec bych chtěl poděkovat, že jsme to zvládli. Vím, že Rada chtěla, aby se to celý příští rok vyhodnocovalo. Přitom už dnes mají ministři práce připraveni vyhodnocení. Oni jsou schopni e, to předložit 9. prosince, kdy budou zasedat, protože oni mají tato hodnocení a mohou dokázat a prokázat, že tato iniciativa je prospěšná a že nám pomůže. Ještě jedna malá poznámka k Evropskému parlamentu. Zavázali jsme se v naší dohodě, že v roce 2017, 18 a 19 budeme muset ještě naplňovat závazek snížit počet pracovníků o 179 míst. Je nutné říci, že když jsme hovořili s panem Belem, tak jsme měli pocit, že to máme všechno pevně v rukou. Je důležité, aby i naše administrativa neustále o tom jednala s radou, aby na to neměl každý jiný názor, protože jinak by se to těžko obhajovalo před našimi voliči, že, je, že jenom Evropský parlament tento závazek nedodržuje. Hm. Chtěl bych ještě jednou poděkovat za výborný výsledek jednání a jsem velice rád, že jsem mohl být součástí a že mohu být součástí tohoto procesu. Děkuji. Monsieur Manka. Monsieur Delano. Ah oui, mon tour de... A teď je řada na mě, abych poděkoval za dosažené výsledky. Děkuji obec, eh, hlavnímu zpravodaji, stínovým zpravodajům a všem. Eh, pro mě byla důležitý, důležitý okruh 2, protože já jsem eh, byl zpravodajem z vlastní iniciativy, pokud jde o zemědělství a jeho rozpočet. Pokud jde o otázku mládeže, tak tam si myslím, že musíme zachovat tlak na tuto politiku. Včera jsem se setkal s mladými lidmi z No, určitá lokální mise z Francie a e, snažil jsem se, aby se setkali se zástupce komise, protože já si myslím, že i tímto způsobem je možné předávat naše poselství. Každý tady má své místo a každý musí podporovat tuto politiku pro mládež, která je podle mého názoru pro celou Evropu nesmírně důležitá. Dále závěrem ten příští rozpočet, e, ty příští rozpočty budou obtížné, my jsme tady předběžně již řešili tady otázku migrace, ale s ohledem na události, ke kterým došlo 13. nesmíme eh, také zanedbávat otázku obrany. Je potřeba se nad tím zamyslet. Myslím si, že příští rozpočet by měl obsahovat i rozměr obrany, protože v tuto chvíli je tato stránka oslabená a Eh, já si myslím, že Francie teď například nese obrovskou zodpovědnost. A pan, pan Maregal. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také samozřejmě projevit uh, mou soustrast a pocity uh, velmi silné, které jsme zažívali během dohodovacího řízení. My jsme byli v dohodovacím řízení a měli jsme uh, tam něco řešit a přitom nás jsme byli konfrontováni s tímto strašlivým činem, ale eh, to pro nás byl i určitý signál. Vlastně jsme si uvědomili, že to, co děláme, eh, je zatím příliš slabé, že Evropa zatím není to, co by měla být. Hmm. Ah komise. To je pod paní Georgievou, tenhle rozpočet. A tam jsme to viděli zejména, když to vše porovnáme s loňskem, jak to probíhalo. Nikoli z pohledu schopnosti lucemburského předsednictví, ale obecně Nicméně pokročili jsme, dobrali jsme se blíže tomu, co si přejeme, zejména v tom eh, víceletém finančním rámci do roku 2020. A jak už řekl pan Fernandeš, podařilo se dosáhnout určitých úspěchů v tomto týdnu. Drželi jsme spolu jako tým a opravdu dosáhli jsme víceméně toho, co jsme chtěli, jak u nástroje flexibility, jeho využívání, tak u více toho finančního rámce i ve všem, kde se něčeho dosáhnout dalo. Nicméně stále ještě, řekl bych, je tam obrovská eh, průrva ta mezera, evropský rozpočet je 1% eh, rozpočtu, eh, rozpočtu celé unie a tady hovoříme ještě o tom 1% z toho 1%. Takže je jasné, že se nás spíš někdo snaží omezovat. I když chci zde oficiálně vyjádřit podporu tomuto dohodovacímu řízení, jak proběhlo, bylo to pozitivní. Naše skupina se ještě sejde, aby vše probrala a před plénem se e, ještě dohodneme, protože jsme se doslechli, že zelení chtějí hlasovat proti určitým částem rozpočtu. Uvidíme, jak to tedy proběhne, ale myslím si, že už nyní nastal čas, abychom byli pozitivní a musíme se soustředit na tom, že vidíme ten rozpočet jako první část něčeho slibného, nového, autentické debaty, přeskumu víceletého finančního rámce a vše se rozběhne znovu na jaře. Proto chci poděkovat všem a zároveň chci všechny přizvat eh, k té debatě o víceletém finančním rámci, protože od roku 13-14 už to hodně proběhlo. Jen se zmíním ještě o třech čtyřech věcech. Um, akumulace dopadu ekonomické krize, eurozóna, um, krize na základě Řecka, na rostoucí rozdíly mezi zeměmi a regiony a evropský program evropské iniciativy, eh, které se tím zabývají. Utečenecká krize tam si myslím, že jsme schválili maximální možný rozpočet, ale samozřejmě víme, že není dostatečný k tomu, abychom zvládli vše, co je třeba. Pak máme finanční pomoc pro různé konflikty, pro obranu a pak ještě páteční události. Doufejme, že půjde o jednorázovou záležitost a nikoli o pravidelný jev pak ještě máme vlastní evropské záležitosti, řešení například sociálních eh, nerovností, klimatické změny, čili COP v Paříži, jak to finančně pokryjeme. Eh, s takovým finančním rámcem, který máme k dispozici v současné době, se vše zvládnout nedá. Potřebujeme nový finanční rámec, v opačném případě je zde nebezpečí, že ten rozpočet bude ke všemu, ale zároveň k něčemu. To si vše musíme uvědomit. Merci. Děkuji za pozitivní naděje do hlasování. A, a další řečník má slovo. Děkuji pane předsedo. I já začnu díky díky všem, kdo pomohli této iniciativě k úspěchu. Jedná se o významný úspěch rovněž pro Evropský parlament. Jedná se o naše výsady, které jsme tímto hájili a uhájili. Sešel se silný tým zpravodajů i stínových zpravodajů a díky tomu jsme v podstatě dosáhli nečekaného úspěchu. No, ptají se mě, v čem spočívá tajemství tohoto úspěchu. Totiž právě jednota, sladěnost. To, že se všichni pokoušíme eh, vidět vše v tom komplexu, eh, celistvě, holisticky a nikoli pouze z vlastního úhlu pohledu. Připomínáme si znovu, že parlament je něčím víc než pouze součtem jednotlivých poslanců. Já tedy všem děkuji a musím říci, že jsem odešel hrdý od toho vyjednávacího stolu a určitě je to díky zpravodajům a stínovým zpravodajům. L'ultime conclusion provisoire. José Manuel, eh, závěrečné slovo. Děkuji, pouze minutku na závěr. Nejdříve díky všem kolegům za vše, co zde rovněž zaznělo. Potvrdili vlastně má slova a já už mám málo co dodat. Chci pouze snad ještě poděkovat lucemburskému předsednictví a ministru financí za vyjednávání, za to, jak se do toho angažoval a že tento úspěch umožnil a rovněž Evropské komisi, která tentokrát projevila pochopení pro naše priority a vyšla jim vstříc. Tedy to zde rovněž musíme zdůraznit na tomto místě. Tedy pouze ještě jednou díky. Děkuji, pane hlavní zpravodaji. Je pravda, že závěry přišly v okamžik velmi silných emocí, ve velmi závažné chvíli a my jsme všichni silně cítili, že v jednání eh, některé ty eh, drobné věci byly téměř směšné. Já si myslím, že se nám podařilo dosáhnout eh, pozitivního výsledku, protože jsme byli přesvědčeni, a když je člověk přesvědčený, tak eh, to něco znamená, je to cítit, je to znát. A myslím si, že všichni byli realističtí a věcní. A já bych chtěl poděkovat také paní eh, komisařce Georgievě, eh, která mm, tady především, pokud jde o platby, měla dobrý postoj. A děkuji mm, také panu Gejerovi. Zdá se, že ten rytmus úspěchu je každý druhý rok A já bych si přál, abychom porušili tento řetězec, kdy um, selhání se mění s úspěchem a já myslím, že Jens Geier ten tady prokázal, že je možné to změnit. Rozpočet, o kterém budeme hlasovat příští týden, eh, tak tady si přejeme, aby i rozpočtové vykonávání, vykonávání rozpočtu bylo eh, dobré asi bude potřeba tam některé věci během roku 2016 ještě e, upravit. Pokud jde o platby a dluhy, tak tam před sebou máme přímo horu zadluženosti. A pokud si myslíme, že rok 2016 e, nebude zase tak špatný, protože spoždění v, pla- v některých věcech nám e, umožní nemít to tak striktní, pokud jde o platby, tak já si myslím, že přece jen budeme ve velmi citlivé otázce a každý si jistě uvědomuje, jak budeme muset intenzivně jednat s eh, radou a komisí, pokud jde o revizi v polovině období. Takže to je vše, pokud jde o návrh rozpočtu pro rok 2016 a vím, že tady je několik kolegů, kteří chtěli rychle odjet a proto si přáli hlasovat v 9.50. Vádělo by vám, kolegové, kdybychom nyní začali hlasovat a potom se vrátili k bodu 6, což je výroční zpráva za rok 2014 Evropské investiční eh, banky. Pokud tedy nic proti tomu nenamítáte, abychom takto prohodili body, pro vás je to problém? Není to pro mě problém. Dobře. Nyní vás tedy chci vyzvat, abyste vložili své karty do hlasovacího zařízení. Budeme nejprve hlasovat zkušebně. Otestujeme si naše zařízení. Zahajuji hlasování. Toto je zkouška. Zkušební hlasování. Dvacet pět členů hlasuje. Nejprve budeme hlasovat o opravném rozpočtu číslo 8 z roku 2015 pozměňovací návrh. I když, omlouvám se, ne, mohli bychom se vyjádřit unblock k šesti pozměňovacím návrhům pana Ashford. Kdo je pro? Pour, pour, pour voter alors, une expression positive sur l'ensemble. Takže tady eh, byl postoj pozitivní k šesti pozměňovacím návrhům pana Ešvorce. Kdo chce hlasovat o těchto pozměňovacích návrzích? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže tyto pozměňovací návrhy jsou eh, tedy odloženy a pokud jde o osmičku jmenovité hlasování, zahajuji hlasování.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 pokud jde o program pro migraci. Opět tady máme poznací návrh pana Ašvorce, jsou tři. Můžeme o nich hlasovat amblok. Nikdo není proti hlasování amblok, takže kdo si přeje hlasovat pro tyto tři pozměňovací návrhy? Kdo je proti těmto pozměňovacím návrhům? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrhy jsou tímto tedy zamítnuty. Pokud jde o nástroj pru, o pružnost, jmenovité hlasování zahajuje hlasování. Končím hlasování. 23 eh, bylo pro, proti dvěma a dva se strčili. Využití fondu Solidarity jde o výplaty záloh. zde nejsou žádné pozměňovací návrhy, takže budeme eh, hlasovat eh, jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A, takže 26 bylo pro a nikdo se nezdržel. Paní Gatia Zabal Tady jde o převod prostředků. Sekce 3, oddíl 3. Eh, dejte mi prosím pár vteřin, abych se zorientovala ve svých dokumentech, prosím. Tam jde o DEC 31, 33, 34 a 38, tyto transfery. Cinco transferencias, eh, la primera... Ano, ano, děkuji. 31, ten je asi nejdůležitější. Chceme posílit příslušné rozpočtové linie o 8 milionů eur. Druhý transfer 33. Tam chceme reagovat na krizi, která se stále zvětšuje. Má, je to 10 milionů posílení eh, nástroje na stabilitu a mír. 34 to souvisí s eh, uzavřením Liblovné dohody s Mauritánií a Liberií. Třeba 34 a ale ještě k, tom, k těm dohodám ještě musíme připravit stanovisko. Nicméně dojde k transferu k převodu některých částek ještě předtím, než vůbec budou podepsány ty dohody. A pak je tam 30. 7. 1,3 milionů eur. ERTF eh, e Jedná se o e, evropskou spolupráci v Pobaltí. No a poslední transfer 38, 1,4 milionů. To je na mechanismus pro řešení problémů bank, resolution mechanism. Takže já navrhuji, abychom hlasovali pro všechny tyto návrhy převodů. Navrhla jste hlasovat pro, Vadilo by vám, kdybychom hlasovali unblock o těch pěti převodech, které nám jsou takto navrhovány? Žádné námitky? Dobře, budeme hlasovat jmenovitě a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Převody jsou schváleny 24 pro, 1 proti a 1 se zdržel. Je donne la parole a nyní slovo uděluji paní uh, panu Zdechovskému. Uh, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já budu jenom stručný. Já, já tu dneska, eh, dneska vystupuju. <laughs> Omluvte mě, prosím. Holmer, která musela odejít na Libe, kde máme důležitou rozpravu. K těm převodům je to, jsou to převody eh, na eh, výboru regionu, jsou to převody, o kterých už Monika tady opakovaně, opakovaně informovala. Není to nic zvláštního, je to vlastně šest převodů, které se týkají, týkají kapitoly číslo jedna a eh, jsou to věci, které jsme už dříve dříve přislíbili projednat. Pak je to jeden převod eh, v kapitole eh, podle eh, článku 25 o finanční regulaci u evropského ombudsmana a pak je to jeden převod u Evropské ekonomické a sociální, sociální komise. Takže myslím si, že bychom to mohli všechno unblock schválit, že tam není nic, co by bylo z mýho pohledu kontroverzního nebo co by potřebovalo nějakou velkou diskuzi. Sì, grazie Presidente. Io avrei un appunto su questi storni soprattutto. Děkuji, pane předsedo. Ano, jedna věc zejména k tomu výboru regionu, který byl zmíněn. Já bych rád využil přítomnost předsedkyně eh, pro výro, výboru pro rozpočtovou kontrolu, zde paní Gresle. Nevím, zda jste informovaná o současné situaci, která staví výbor regionu a jeho finančního kontrola která se tedy věnuje této problematice. Nechci zacházet do podrobností, ale Robert Michael je pověřen kontrolou rozpočtu a musí tedy ověřovat správné využívání fondů spadajících pod výbor regionu. Už v roce 2000 upozorňoval na nekalé praktiky, na podvodné řízení těch fondů a dokonce se obracel na Olaf ve své zprávě. To vedlo k určitým násilným represálím ze strany jeho nadřízených a posléze byl dokonce zbaven funkce a byl propuštěn. V důsledku toho do, u něj došlo k psychologickým problémům. V důsledku rozpočtového absolutoria v roce 2013 ve výboru pro rozpočet se hlasovalo velice jednotně a totiž ustanovit mandát vůči výboru regionu, který by měl respektovat výsledky a rozhodnutí správního soudu EU Výbor regionu byl tedy de facto odsouzen naposled v roce 2014 a náklady na soudní řízení obnášely asi 20 tisíc eur a ty bude muset uhradit právě výbor regionu, protože výbor regionu prohrál, zároveň však výbor regionu odmítá respektovat tento rozsudek soudního dvora a e, rovněž tím pádem takový whistleblower, který se snaží informovat o negativních jevech u sebe v práci, je de facto trestán. Já tedy se zde vyslovuji hla, proto hlasovat proti těm transferům výboru regionu, dokud se to nevyřeší. Děkuji. To všem nezmění náš program budeme se muset eh, vyjádřit eh, ke každému z těchto eh, převodů a mm, někdy to budeme moci tedy odložit. Pokud jde o ten bioregion, tak tam možná budeme moci udělat výjimku. Pan Fernandez? Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že máte naprosto pravdu ale já bych nechtěl, aby tady převládaly nějaké pochybnosti o otázkách, které mohou být citlivé, pokud jde o ten zásah, který byl proveden. A proto si myslím, že nám nebude vadit, když tady odložíme toto téma a tak a protože tady nemůže být paní zpravodajka, která má nějakou jinou velmi důležitou schůzi, tak navrhuji, abychom odhlasovali všechny věci až s touto výjimkou, až na tuto jednu věc a na příštím zasedání ona nám bude moci poskytnout všechny informace k této věci. Myslím si, že to bude nejlepší způsob, jak postupovat, bude to co nejtransparentnější, protože to by měl být náš cíl, abychom byli co nejtransparentnější, tak jako vždy. Děkuji. je trouve votre suggestion excellente, monsieur le rapporteur général. Eh, děkuji, eh, pane hlavní zpravodaj, ale pokud o tom nebudeme hlasovat dnes, eh, tak ty převody budou automatické, takže možná bude lepší, když budeme hlasovat dnes, v tuto chvíli, a být třeba proti těm převodům. Mně je tady řečeno, že pokud o tom nebudeme hlasovat, Máte slovo, pane Fernandez. Pokud bude možné to odložit, odložit toto téma, tak souhlasím. Pokud nebude možné to odložit, tak budeme muset hlasovat pro, nebo měli bychom hlasovat pro, protože ty věci nejsou propojené. Tak tedy, tady je potřeba vyjasnit otázku, kterou položil pan Zany, to je velmi důležitá věc, a není možné na to neodpovědět. Pane předsedo, ale, pane předsedo, já bych si přál potom, tedy v tom případě ověřit, jestli ta otázka spolu souvisí nebo ne, protože my musíme být opravdu seriózní, když ty věci předkládáme a jak k tomu přistupujeme. Pokud ta otázka, která tady byla položena, nijak nesouhlasí s tím, nesouvisí s tím převodem, tak je potřeba tu otázku položit někdy jindy, eh, ale v tuto chvíli nemám dostatek informací, abych řekl, jestli to souvisí nebo nesouvisí, takže si myslím, že bychom tady neměli vstupovat do diskuze. Máme čas to udělat, možná, že jsme to měli udělat dříve, a já si myslím, že tato otázka může být vznesena i na jiných výborech, například na výboru pro rozpočtovou kontrolu. Ale já se tady nechci pouštět do diskuze na toto téma, aniž by tady paní zpravodajka byla přítomná, pokud o tom máme hlasovat, protože eh, když budeme hlasovat pro, tak proč bychom to měli dělat, když to můžeme odložit? Já si myslím, že to odložení je problematické ta částka, o kterou tady jde, není příliš velká. Je tady otázka principu, kterou bychom měli vyjasnit, takže já navrhuji, abychom to vyjasnili na příštím zasedání našeho výboru. Pan kolega tady souhlasí, souhlasíte s tím i vy, kolegové, souhlasíte s tím, aby všechny tyto převody, které jsou ehm, převody pro informaci, aby tedy mohly být považovány za schváleny, aniž bychom o tom hlasovali. Souhlasíte s tím? Dobře, souhlasíte. V tom případě můžeme přejít k převodům, které by měly být hlasovány, o kterých by mělo být hlasováno. To jsou převody, kde bylo dáno pozitivní stanovisko, takže tím pádem budeme hlasovat. První Evropský hospodářský a sociální výbor. Tady budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Eh, je to eh, schváleno, 22 pro eh, a 3 byly proti. Výbor regionů. Toto může být odloženo. Oui, monsieur. Monsieur Depré. Pan Depré. Pokud je možné tento bod odložit, tak bych to odložil. Proč? Protože je to citlivý bod, citlivá věc a budou tady jiné návrhy stejného typu. Vysvětlím to tak jak bylo rozhodnuto podle toho postupu, který jsem vysvětlil, že tady eh, v roce 2016 budou to 2,4% místo 1,2%, to znamená zvýšení nákladů pro všechny rozpočty institucí, tedy komise, parlamentu a dalších institucí pro rok 2016. Již pro rok 2015, ale tam se to týká pouze půl roku, protože ta adaptace byla provedena až od července. Ale pokud je o rok 2016, 2016, tak tam se to bude týkat celého roku. Co nám tady tedy navrhují? Navrhují nám, abychom to schromáždili na rozpočtovou položku, která se týká budov, tak, abychom na základě této položky mohli zaplatit již od této chvíle mzdy anebo náklady za budovy pro rok 2016 a to na základě e, kreditů, které nám zůstávají e, pro e, ten rok 2015. A já si myslím, že tady bychom o tom měli diskutovat, protože toto je tedy důležité a není to úplně nejlepší technika, jak postupovat. Takže vy vlastně tady navrhujete takovou rozpočtovou kosmetiku, to znamená schromáždit to, zaplatit eh, platy za rok 2016 již v roce 2015, abychom měli kredity a potom navýšit vlastně mzdy, aniž bychom o tom příliš hovořili. Takový postup je naprosto nepřijatelný. My tady musíme být opravdu naprosto to poctivý a upřímní, pokud jde o naše účty v těch institucích, které kontrolujeme my sami. Musíme být naprosto eh, upřímní a nesmíme dělat eh, takovéto tahy. Souhlasíte s tím, že bychom to odložili? Dobře, tak to odložíme. A tím jsme skončili. Pokud jde o budovy, tak tam nejsou. Politiku budov, tak tam už nejsou eh, žádné další převody. A teď se vrátíme k našemu pořadu jednání, což znamená eh, zpráva o Evropské investiční bance a tady má slovo paní Gadia Zabal. Eh, muy breve, es la primera vez que... Děkuji, pane předsedo, velice stručně. Jedná se o první příklad toho, kdy právě rozpočtový výbor připravuje stanovisko k výroční zprávě Evropské investiční banky. Samozřejmě, že to bude stanovisko sestávající z ze tří části. První jsem se věnovala plánu Juncker. Je to poprvé, co lze to takto nazvat, Junckerův plán a můžeme se mu věnovat. Tam jsou dvě témata. Za prvé je třeba bdít nad adicionalitou, aby se to opravdu naplnilo a spolupráce s národními bankami. To je druhá důležitá věc. Druhá část, finanční nástroje, ty jsou propojeny s činností EIB, s jejím působením. Na jedné straně tam máme informace týkající se e, spolupráce s komisí v oblasti používání finančních nástrojů, ale zatím tam schází obecná perspektiva, která by nám poskytla lepší obraz než to, co máme momentálně k dispozici. Tady bychom rádi více eh, podrobností. To se vlastně týká obou částí. Na druhé straně jsme zároveň požádali, aby banka použila všechny prostředky, které má k dispozici na podporu jiných institucí a jiných bank. Díky těmto finančním nástrojům, které má k dispozici. A pak třetí část, ta se týká externího mandátu, mandátu spolupráce s třetími stranami. Tam rovněž musíme tento mandát zkoumat a zda lze zaknihovat 3 miliardy eur, které budou k dispozici v průběhu střednědobé průběžné revize toho přeskumy a politiky Evropské unie. Tam je třeba zdůraznit nutnost toho, aby všechny projekty, jež EIB spolufinancuje, musí odpovídat politikám a cílům EU. A u těch projektů, které tomu nevyhovují, tak by neměli penězem z EIB mít přístup. To je vše. Děkuji. Máte k tomu nějaké připomínky? Pan Taron? Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Budu děkuji. Mám pár komentářů za skupinu zelených. My samozřejmě můžeme uvítat eh, zřízení Evropského fondu pro strategické investice, ale zároveň naléhavě vyzýváme EIB, aby zajistila adicionalitu svých financujících operací ve vztahu k probíhajícím programům EU a tradičním činnostem EIB. My jsme znepokojeni tím, že mnoho projektů, které byly vybrány během tzv. skladovací fáze, by normálně zůstalo, získalo přístup k financování i za běžných podmínek a že nesplňují požadavek adicionality. Také bychom chtěli, aby EIB více riskovala a aby se odpoutala od své mantry ratingu AAA. Rovněž vás eh, varujeme, že budeme na nejvýš bděle sledovat to, jak je toto kritérium plněno. Samozřejmě, že vždy je dobré zopakovat to, že Evropská investiční banka není dostatečně transparentní, abych ji nazval velice takovou eh, uzavřenou institucí. Čili my bychom chtěli opravdu dávat pozor na to, jaké postupy používá EIB, eh, jaké postupy používají místní eh, dámy a pánové, které tam pracují. No a vzhledem k tomu, že máme také eh, kontrolní pravomoc kontrolovat, jak EIB plní svůj mandát k poskytování úvěrů třetím zemím, E, také víme, že je tam ještě možné aktivovat částku ve výši 3 miliardy eur, takže my ohlašujeme, že budeme to velice pečlivě sledovat. Má tam být také první zpráva právě pro mandát k poskytování úvěru třetím zemím na období 2014 a 2020, takže tato zpráva nás bude velice zajímat. Děkuji. Děkuji, pan Meresan. Also from my side. Děkuji, nyní pan Meresan. Já se k tomu také chci vyjádřit. Děkuji paní Garizabal za toto stanovisko, jež eh, velice silně zobrazuje, odráží i stanovisko naší politické skupiny. Poté, kdy vznikl Evropský fond pro strategické investice, byla také posílena a podpořena role EIB, to si myslím, že rovněž v tom stanovisku říkáme. Mám k tomu tři stručné body. Není to nic, co by bylo v rozporu s touto zprávou, ale myslím si, že bychom to mohli využít ještě pro vylepšení této zprávy. Takže za prvé, jakou má roli EIB v financování malých a středních podniků? EIB má v Evropě stále ještě problémy k tomu, aby, pardon, malé a střední podniky mají stále ještě problémy získávat finance v Evropě a Evropská investiční banka by mohla být řešením, mohla by tam hrát velice dobrou roli. Domnívám se tedy, že bychom měli EIB podnítit k tomu, aby přinesla takové nástroje, které by cílily zvláště na malé a střední podniky. Za druhé, mandát k poskytování úvěru třetím zemím. Jedná se jak na eh, východní sousedy, tak na jižní sousedy. Samozřejmě na východě, na Ukrajině i v jižních zemích jsou problémy, jsme v těžkých časech. Pokud chceme zastavit, eh, aby uprchlíci eh, byli nuceni přicházet do Evropy, musíme zlepšit podmínky v jejich eh, zdrojových zemích. Myslím si, že právě EIB v tom může hrát roli, může tam zlepšovat infrastruktury technické, sociální, může tam investovat ehm, ve městech, ve vzdělávání, ve zdravotnictví. Zkrátka jde o to, aby se tam zlepšovaly základní životní podmínky v těch zdrojových zemích. V tom by mohla být EIB nesmírně nápomocná. Třetí komentář, velice stručný. Stále uh, vidíme, že existují geografické rozdíly mezi členskými zemi v tom, jak dokážou tyto země čerpat finance EIB, jaký mají přístup k těmto financím. Měli bychom se uh, zaměřit na odstraňování těchto geografických nebo ter- teritoriálních eh, rozdílů nebo i sektoriálních rozdílů. To jsou rovněž eh, tedy všechno myšlenky, které my potom předložíme jako pozměňovací návrhy, nejdou proti celému tomu textu jako takovému, ale domníváme se, že tam přidáváme něco navíc. Děkuji, pane předsedo. Je vous indique le dépôt des amendements. Nikdo dalšího se nehlásí o slovo. 23. Eh, listopadu v 17 hodin se budou předkládat, eh, to a lhůta pro pozměňovací návrhy, a 10. prosince eh, se tím bude zabývat náš výbor a výbor konc se bude k tomu 28. první vyjadřovat a v březnu se to dostane na plenární zasedání. Slovo má nyní náš zpravodaj, pan Levandovský a Gerard Depré pokud jde o postup k přidané hodnotě a národní důchod. A také pokud jde o oceňování zdrojů. První má slovo pan Levandovský. Congratulations to you and... Děkuji. Blahopřeji jak vám, tak všem Eh, kdo zvládl ten zázračný, nádherný díl eh, k tomu rozpočtu v opravdu, za opravdu výjimečných okolností. Zde máme spíše technického rázu pozměňovací návrh ve velice technickém nařízení. Eh, v roce 2014 se dohodlo, že se to jmenovitě uvede v život v roce 2016, eh, ale že to bude platit zpětně eh, od 1.1.2014 a nyní ten pozměňovací návrh bude ještě techničtější, tedy téměř automaticky by vše mělo probíhat, čili bez politických zásahů, což si myslíme, že u rozpočtu je správná věc k podpoře. Eh, máme určité přehnané přizpůsobování. V roce 2014 podporujeme motivaci platit včas, podporujeme možnost mobilizace 1 eh, lomeno 12 eh, k eh, za výjimečných okolností pak máme záporné e, úrokové sazby. Hovoříme o tom, že by neměly mít vliv na evropský rozpočet. Jediná dodatečná změna je, že by komise měla notifikovat nikoli radu o těchto věcech, ale i Evropský parlament. Tedy chci potrhnout, že se jedná spíš o technickou záležitost a my bychom ji jednoduše měli podpořit. Děkuji, slovo má pan Depré. Jen velmi stručně, pane předsedo, já plně souhlasím s tím, co vynikajícím způsobem vyjádřil kolega Levandovský. Chtěl bych pouze doplnit, že dosah toho, co děláme, je poměrně omezený, protože jde o nařízení eh, rady po konzultaci s Evropským parlamentem a účetním dvorem. Takže my jsme to proskoumali tento text. Myslíme si, že je potřeba ten text podpořit a to s těmi pozměňovacími návrhy, které jsme navrhli. Děkuji. Hlásí se někdo o slovo? Nevidím nikoho. Chtěl bych tedy upřesnit, že pozměňovací návrhy by měly být nejpozději eh, předloženy 24.11. ve 12 hodin. V prosinci to budeme hlasovat na výboru a druhá, druhé plenární zasedání v prosinci se vyjádří eh, k těmto změnám nařízení. A teď se dostáváme ke slyšení našich kolegů ze skupiny na vysoké úrovni o vlastních zdrojích. A my jsme eh, požádali o to, aby toto zasedání probíhalo za zavřenými dveřmi a proto bych chtěl požádat návštěvníky a jiné osoby v tomto sále, aby eh, tedy